naší práce do mé práce. Určitě by budu rád, pokud budeme moci v budoucnosti úzce spolupracovat. Kolegyně, kolegové, volba místo předsedu Evropského parlamentu. Eh, k tomu navrhuji toto. Lhůta pro podání kandidatur, aby byla stanovena na dnes odpoledne 18.30 pokud nemá nikdo nic proti, je to tak osohlašeno. Prosil bych, aby kandidatury byly podávány v místnosti R001.01. To je eh, kancelář předsednictva. Takže není to 007, ale je to 00101 eh, do rukou eh, zástupkyně generálního tajemníka. 18.30, čili v, tomto, v této místnosti. E, nyní přerušujeme zasedání a zasedání bude pokračovat dnes večer v 19.30. Zasedání je přerušeno.